sdělil, že návrh na unijní akt ke změnu směrnice 2006-112 Evropské EG týkající se společného daňového systému, e, které v souvislosti s článkem 46 odstavec 21 řádu předložil pan Richard Sulík, jsem e, e, toto předal výboru Ekon. Výbor mi sdělil, že nedoporučuje podepsání projednávání tohoto návrhu a tím pádem je tento postup považován za uzavřený. Výbor IMKO zpracoval zprávu k textu, který schválil